Comunico di aver ricevuto dal gruppo Chtěl bych vám sdělit, že jsem obdržel od skupiny eh, GUE žádost eh, o jmenování do výboru pro zahraniční věci. Jsou nějaké připomínky? Ne, takže tato nominace je schválena. Tak